Vážení kolegové, zahájíme naše zasedání. Jako první bod tady máme schválení zápisu nebo přijetí pořadu jednání, pardon. Nikdo nepožádal o změnu, takže program je schválen v této podobě. Pak tady máme bod 2 a to je schválení zápisu ze schůzí. Probíhá to obvyklým způsobem, dokonce zasedání máte možnost eh, naznačit, že chcete něco změnit nebo zápis zamítnout. Pokud se tak nestane, bude zápis ke konci schůze schválen. Na tomto zasedání budeme mít elektronickou verzi zápisu a zašleme eh, lhůtu pro schválení, protože v nejbližší době nebudeme mít eh, žádné eh, společné zasedání výboru eh, IMCO a INTA. Bod číslo 3, sdělení předsedy. Jak víte, dnes máme dva předsedy. Máme tady kolegyni z IMCO a pak jsem tady také já. A dohodli jsme se, že tady budeme mít dva body První, eh, zasedání, eh, první oznámení je, že toto zasedání bude vysíláno po internetu. Vítáme tedy eh, občany, kteří sedí u obrazovek po celé Evropě. Zdravíme je. A pak tady máme také přístup na e-meeting pro všechny eh, naše politické členy a jejich zaměstnance, eh, na laptopu eh, pro přístup k dokumentům. A to mě potom vede již k bodu číslo čtyři a tady dávám slovo mé spolupředsedkyni. Děkuji, vítám všechny na našem dnešním zasedání. Čeká nás hlasování o zprávách Eh, teď tady máme zprávu o dovozu kulturních statků, ale předtím, než se pustíme do hlasování, ráda bych udělila slovo eh, zpravodajům. Pochopila jsem to tak, že Daniel Dalton by se k tomu chtěl vyjádřit. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěl bych pouze předeslat mé stanovisko. Na hlasovacím seznamu nejsou žádná doporučení spoluspravodajů a to je proto, že ve většině věcí jsme se dohodli ehm, na tomto textu a vypracovali jsme společné stanovisko, které pokrývá většinu klíčových záležitostí. Bohužel, pokud jde o ty závěrečné kroky, tak tam to tak nebylo a ten text eh, nakonec není takový, jak bychom ho mohli v nejlepším případě vytvořit. Některé eh, věci jsou mm, málo promyšlené, a bohužel eh, stínoví zpravodajové předložili eh, závěrečné kompromisy mailem. Mm, závěrečné zasedání nedospělo ke konci a to, co jsme připravili, nebylo schváleno. Já ale nesouhlasím s těmito kompromisy, které byly předloženy od stínových zpravodajů. Myslím si, že by bylo potřeba to více dopracovat a v Tyrkisovém týdnu um, nebo v plenárním týdnu jsme se nedohodli, nebo um, já a paní Moska jsme měli nějaké problémy, ale myslím si, že je nepřijatelné, že od té doby uh, jsem byl považován uh, za jakéhosi uh, stínového zpravodaje, kterého se obejít, a ne jako zpravodaje, spoluzpravodaje. Uh, já zastupuji výbor IMKO a myslím si, že pro výbor IMKO to není dobré. Myslím si, že naše role nebyla žádným způsobem zohledněna a chtěl bych to dát do zápisu. Některé z těchto kompromisů bylo schváleno bez ohledu na mé názory a ten proces nebyl e, řádný, byla obcházena pravidla a je to nedostatek e, respektu vůči mě i výboru. Já si myslím, že bychom neměli předkládat eh, eh, polodopracované myšlenky eh, a já jakožto zodpovědný poslanec nebudu samozřejmě stát v cestě většině, abychom se posunuli dál, ale chtěl bych, aby se dalo do zápisu, že jako spolu zpravodaj nejsem spokojen, myslím si, že Eh, to není v pořádku, eh, pokračujeme tady opravdu ukvapeně eh, a ne tou rychlostí, kterou by si to zasloužil. Tady měli jsme bývali zpomalit, což se nestalo. Ano, to je opravdu politování hodné, že se postupovalo tímto způsobem. Já nevím, jestli další spoluspravodaj se k tomu chce vyjádřit, nechce. Dobře, takže překročíme k hlasování. Máme tady mimo mikrofon. Měli bychom eh, vyzkoušet hlasování a teď hlasujeme o tom, jestli je dnes krásné počasí. Zahajuji hlasování. No, potřebujeme ještě dva další hlasy. Dva lidé nehlasovali.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 Is it working, Roja? Yeah? Okay. Už to funguje, dobře. Takže eh, všichni jsou připraveni a začínáme hlasování. Máme tady eh, kompromis 20, kdo je pro, kdo je proti. Zdrželi se schváleno. A jdeme ke kompromisu 21, kdo je pro, proti. Zdrželi se schváleno. Máme tady pozměňovací návrh 18, výbor kult, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout. Kompromis 22, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. A kompromis 23, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Potom kompromis 24, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno 25, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno e, kompromis 26, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno a te, 183 e, e, pro, proti, zdrželi se, zamítnout 184, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout 185 pro, proti, zdrželi se zamítnout 186, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno 23 pro, proti, zdrželi se, myslím, že byl schválen, ale prověříme 23. Další eh, dva by měli hlasovat. Bylo to schváleno. 188 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 189 pro, proti, zdrželi se. Myslím, že byl zamítnut, ale ověříme. 189 ověříme. Hlasování je u konce. Zamítnut. Kompromisní eh, návrh 27 pro, proti, strželi se, schváleno. 28 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 29, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 30, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 32, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 226, pozměňovací návrh, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Eh, další pozměňovací návrh padá. A máme zde kompromis 31, kde pro, proti, zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 21, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnout. Eh, pozměňovací návrh 28, kdo je pro, proti, zdrželi se, schválen. Pozměňovací návrh 228, eh, o tom nehlasujeme, takže máme kompromis 33, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. A máme zde pozměňovací návrh 237, jestli se neplat... Ne, kompromis 34. Kompromis 34, kdo je pro, proti, strčili se schváleno. Kompromis 35, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 36, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 37, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 38, kde je pro, proti, schváleno. Kompromis 40, kdo je pro? Ne. asi na 31. Um, tam to padá. To byl omyl, takže kompromis 40. Kompromis 40, kdo je pro? proti, zdrželi se, schváleno. Eh, Poslanecí návrh 283 pro, proti, zdrželi se. Myslím, že byl zamítnut, ale ověříme 283. Uzavírám hlasování. Schváleno. 284, kdo je pro? Padá. To je má chyba, padá. 36 také padá. 286, kdo je pro? Proti? Drželi se zamítnout. 287 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 288, kdo je pro, proti, zdrželi se, ověříme. 288 ověříme. Hlasování je u konce. Schváleno. 39, kde pro, proti, zdrželi se, schváleno. Eh, půjdeme k poslanci návrhu 38 ne, kompromis 41. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 291. Eh, Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnout. 294. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnout. Kompromis 42. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 33, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 34, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Kompromis 43, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 44, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Poslední návrh 300, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 301, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout. 302, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout. 36, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout. Kompromis 45, kdo je pro, proti, zdrželi se schválen. Kompromis 46, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 40. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnout? Kompromis 47. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromis 48. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. A pozměňovací návrh 336. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromis 49, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 50, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Poslanecí návrh 46, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnut. Ověříme 46. Hlasování u konce. Zamítnut. Kompromis 51 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 26, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Další padá, takže 27, kdo je pro. Nevidím, že byste se hlásili. Takže ještě jednou, 27. Pro, proti, zdrželi se, musíme ověřit. Ověřujeme 27. Hlasování je u konce. Schváleno. 357 pro. A to padá. Dobře, takže 50. kde pro? Proti? Drželi se. Takže opět ověříme. Poslanecí návrh 50 ověříme. Hlasování je u konce. Schváleno. Kompromis 52, kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. 360, kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. 360 ověříme. Končím hlasování. Schváleno. 28, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromis 53, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromis 54, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 372, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 55, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. 56, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. 378, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. 380, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 57, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 58, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 59, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 35. Pro, proti, zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 389, je pro, proti, zdrželi se schváleno. 390 a 54 identické, kdo je pro, proti, zdrželi se schvál, zamítnout, 60, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno, pozměňovací návrh 392, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout, 393, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout, 55, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout, 394, kdo je pro, proti, e, zdrželi se zamítnout 395 a 396 jsou identické, kdo je pro, proti, zdrželi se ty 61, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout, e, pardon, schválen, um, ehm, 398 pro, proti, zdrželi se zamítnout, e, potom 61, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno, 62, kdo je pro, proti, zdrželi se Eh, nemůžu se v tom zorientovat, takže ověříme. Končím hlasování. Schváleno. 62, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. 402, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. 403, 404 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 39, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. 1 pro, proti, zdrželi se schváleno. 2 pro, proti, zdrželi se schváleno. Ověříme pozměňovací návrh 2. Končím hlasování. Schváleno.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 Pozměňovací návrh 63 a 3, identické pro, proti, zdrželi se, schváleno. Ehm, pozměňovací návrh 64 pro, proti, zdrželi se. Já myslím, že to bylo odmí- zamítnuto, ale ověříme 64. Končím hlasování. Zamítnut. Kompromis 6 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 7 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 8 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 85 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Kompromis 9, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 10, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 11 pro, proti, zdrželi se schváleno. 14, poslanecí návrh 14. Takže ano, skutečně poslední návrh 14 pro, proti, zdrželi se zamítnout. Kompromis 12 eh, pro, proti, zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 116 pro, proti, zdrželi se zamítnout. Kompromis 13, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Poslanecí návrh 123, kde pro, proti, zdrželi se schváleno kompromis 14, kde pro, proti, zdrželi se schváleno, kompromis 15, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno, kompromis 16, pro, proti, zdrželi se schváleno, kompromis 17, pro, proti, zdrželi se schváleno, kompromis 18, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno, kompromis 19, pro, proti, zdrželi se schváleno, přílohy. Kompromis 63 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 64, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. A potom závěrečné hlasování elektronicky. Uzavírám hlasování a zpráva je schválena většinou 56 hlasů, které byly, tady 56 bylo pro, 4 bylo proti a 3 se zdrželi. A nevím, dám prostor jednomu ze spoluspravodajů, aby se vyjádřil. Dan Dalton by ještě rád něco uvedl. Já nebudu opakovat to, co jsem řekl na začátku. Teď máme tady stanovisko a jako zodpovědný poslanec nebudu stát tomu v cestě. A tak se pustíme do vyjednávání s radou a uvidíme, co získáme. Děkuji a slovo předávám opět panu spoluspravodaji. Děkuji zpravodaji, děkuji všem poslancům, děkuji za společné zasedání a tím toho uzavírám. Děkuji.